naše jednání. První bod na pořadu jednání dnešního dopoledne je přednostní rozprava, která se týká tří zpráv. Zprávy, která se vztahuje na vnitřní trh, to je zpráva paní Fontun und Hohenstein o hodnotící zprávě o vnitřním trhu, dále je to zpráva o ochraně spotřebitelů a třetí zpráva je zpráva pana Bošoj o síti Solvit. Dáme slovo zpravodajce. Každý bude mít čtyři minuty, aby představil svoji zprávu. Dámy a pánové, zpravodajové, vězte, že budete mít na závěr rozpravy ještě dvě minuty na to, abyste zareagovali. A nebo zodpověděli dotazy. Pokud předložíte zprávu ve třech minutách, budete mít ještě jednu minutu navíc po rozpravě. Takže šest minut pro tato dvě vystoupení. Nejdříve si vyslechneme paní Gräfin von Thun und Hohenstein. Máte slovo, paní. E, Děkuji bardzo, pane předsedající, pane komisaři. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři, a pánové. Jsem velice ráda, že mohu předložit 19. srovnávací tabulku vnitřním trhu, která byla prezentována v loňském roce v červenci. Tato zpráva uvádí, že členské státy se zlepšují, co se týče naplňování cílů na vnitřním trhu. Tyto cíle byly přijaty vládami státu, aby bylo jasné, že deficit, co se týče naplňování těchto cílů, nepřesáhne 1%. Nicméně eh, tato směrnice nebyla eh, naplněna minimálně v jednom členském státě, což je významné. Hovoříme o stov, stovce směrnic o vnitřním trhu a nebyly naplněny během dvou let, čili tady došlo k nenaplnění data, dokdy měly být přijaty. Pochopitelně přijetím těchto směrnic pomáháme občanům ve členských státech a já dnes ve své zprávě hovořím v podstatě již o další hodnotící zprávě, která naznačuje, že situace se zlepšila, co se týče deficitu provádění. Dostal se na úroveň 4,7%, což je nejlepší výsledek zatím v naší historii a je zcela jasné, že velké úsilí vyvinula Evropská komise, což eh, vedlo k větší mobilizaci členských států. Čili můžeme poblahopřát Evropské komisi, že byla velice konzistentní ve svých snahách. Máme ještě další dobré zprávy, co se týče indexu fragmentace trhu. Ten poklesl z 6 na 5 Nicméně 74 směrnic je nenaplněno a není tedy eh, zavedeno eh, do legislativy minimálně v jednom členském státě. Stále ještě existují překážky, které potom poškozují vnitřní trh, což jde na úkor jak podnikatelů, tak spotřebitelů. Těchto bariér se musíme zbavit, čili navrhuji, aby subjekty, které jsou zodpovědné za naplňování legislativy, eh, spolu ještě užej spolupracovali. měli bychom organizovat eh, fórum, které se bude zabývat těmito otázkami. Zde se setkají národní parlamenty, národní úřady a orgány, spotřebitelé i podnikatelé, čili toto forum bude dobrou příležitostí pro výměnu nejlepších praktik v členských státech a také to bude příležitost, abychom připravili strategie, abychom překonali všechny stávající překážky. Abychom odstranili tyto překážky, tak požadujeme, aby Evropská komise aplikovala kritérium vnitřního trhu a udělala revizi veškeré legislativy v této oblasti, abychom měli jistotu, že nová legislativa nebude um, nějak negativně ovlivňovat základní svobody občanů v Evropské unii. Je velice důležité, aby evropští občané věděli, jak funguje náš evropský vnitřní trh. Musíme především pamatovat, že vnitřní trh byl vytvořen pro naše občany, pro naše spotřebitele. Náš Výbor žádá, aby tyto hodnotící tabulky, které se týkají jednak vnitřního trhu, jednak spotřebitelského trhu, byly vydány ve stejnou dobu. Potřebujeme také informace o Solvitu a také se musíme zaměřit na směrnici o službách. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se mnou spolupracovali na této zprávě. Doufám, že budete hlasovat pro tuto zprávu a doufám, že tato zpráva bude příspěvkem k efektivnějšímu naplňování vnitřního trhu a příslušné legislativy. Občané Evropské unie nebudou mít tolik překážek na vnitřním trhu, což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 poděkovat eh, stínovému zpravodaji a všem spolupracovníkům, kteří eh, se zabývali tímto tématem. Je velice dobré, že máme opět tady zprávu, eh, která se opírá o širokou většinu ve výboru pro ochranu spotřebitelů. Jsem řekla, že musíme zlepšit tento spotřebitelský trh tak, aby jednotný trh fungoval dobře. A proto je dobré, že roku 2007 jsme se rozhodli, že budeme mít člena komise, který se bude zabývat eh, touto tématikou a bude přispívat k tomu, abychom mohli zajistit pokrok v této oblasti. Eurobarometr, který zde existuje z hlediska spotřebitelů, je také jedním z výsledků paní práce komisařky Koněvy. Budeme navazovat na tuto práci a budeme pokračovat v těchto snahách, tak aby práva spotřebitelů se nezhoršila. Neboť se jedná o zodpovědnost, která se stala ještě výraznější. Máme článek 12 Lisabonské smlouvy, který uvádí, že v rámci různých politik Evropské unie je nutné zohledňovat otázky ochrany spotřebitelů a to je důležitý krok ve prospěch spotřebitelů. Já nemám eh, v úmyslu eh, připustit, abychom na to zapomínali v budoucích letech. Vítám tento výsledek který byl zveřejněn. Vítám barometr v oblasti ochrany spotřebitelů, to je velice důležité, protože se jedná o očekávání spotřebitelů a jejich problémy. Jedná se o to, aby vnitřní trh byl zdokonalen ve prospěch spotřebitelů. Vnitřní trh byl hodnocen na základě stejné metodiky, to znamená ceny, dále bezpečný dodavatelský řetězec a spokojenost spotřebitelů. Postupně tyto ukazatele se budou pravděpodobně zlepšovat a rozvíjet a také je nutné připojit nové ukazatele. Ale v současné situaci považuji tento počet ukazatelů za eh, postačující. Umožňují totiž již realizovat relevantní analýzy. Je velice důležité, abychom byli trpěliví abychom tomuto barometru dali také určitý čas pro rozvoj. Je to vlastně jakési čerstvě narozené dítě. Máme eh, tady eh, také odkazy na to, že spotřebitelé mají více problémů se službami než eh, s konkrétními produkty. Dále jsme konstatovali, že přeshraniční obchod se rozvíjí pomaleji právě z důvodu potíží, které existují eh, v těchto oblastech. Také vidíme, že je nutné efektivně prosazovat práva v této oblasti a také posuzovat eh, výrazně výsledky tak, aby tento trh dobře fungoval. Vedle toho údaje ukazují, že jsou rozdíly mezi členskými státy a že je tady určitý manévrovací prostor pro zlepšení a proto vyzývám komisi, aby pracovala tedy na zelené knize o kolektivních eh, přeskumech a možnostech, které existují v této oblasti. Je nutné zlepšit tuto situaci, neboť to zvýší eh, důvěru spotřebitelů. Pravidla v Evropské unii nejsou jednotná v tomto smyslu. Existují velké rozdíly také z hlediska rozpočtových možností, dohledu nad trhem a počtem inspektorů. Existují tyto rozdíly v členských státech a proto Evropská unie a členské státy se musí více snažit o zkvalitnění ochrany spotřebitelů a musí také zajistit, aby spotřebitelé se eh, týkali, se cítili bezpečně. Je to nesmírně důležité, je nutné posílit dohled nad trhy tak, aby se důvěra spotřebitelů zvýšila, protože spotřeba spotřebitelů přispěje k zotavení ekonomiky v Evropě. Děkuji. Děkujeme. A nyní se dostáváme ke třetí zpravodajce. Je to zpravodaj pan Silvio Busoy. Děkuji za slovo.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 nesprávnou aplikací předpisů, které se dotýkají vnitřního trhu. Je to nesmírně důležité pro naše spotřebitele a zároveň pro jednotlivé podniky, pro zlepšení legislativy v Evropské unii. Musíme samozřejmě zlepšit i implementační prováděcí pravidla a já si myslím, že Solvit je výborným řešením, mimo soudním řešením, jelikož všichni víme, že naše soudy jsou zaplaveny jinými povinnostmi. Nesmíme zapomínat na to, že dochází k nárůstu případů, které řeší Solvy, to znamená, že se stal jaksi obětí svého úspěchu, snaží se řešit problémy občanů a i našich podniků. Bohužel jednotlivá střediska solvy v Evropské unii nemají dostatečný počet pracovníků. Měli bychom se snažit racionalizovat počty těchto zaměstnanců v jednotlivých střediscích a zároveň to propojit i s počty případů, které jednotlivá střediska musí řešit. Samozřejmě, že toto všechno je spojeno i s náklady. Moje zpráva volá potom, aby členské státy financovaly zaměstnaneckou, zaměstnanecké záležitosti, které se dotýkají solvitu a aby se snažili přicházet s různými alternativami. Myslím si, že bychom měli podporovat celou tuto síť Solvit, propojení jednotlivých středisek. Doufám, že všichni se mnou souhlasíte v tom, že je to zároveň síť, která umožňuje velké úspory finančních prostředků pro malá a středně velké podniky, které poté mohou investovat do dalšího rozvoje, nemusí se obracet na soudy, mohou řešit spoustu stížností mimo soudní způsobem. Spotřebitelé se proto mohou právě tímto způsobem zbavit nějakých dalších nákladů, které by vyvolalo soudní řízení. Ovšem společnosti musí být přesvědčené o tom, že tato síť je velice kvalitní. Právě proto bychom měli zajistit aktivní účast členských států, Evropské komise a i zároveň Evropského parlamentu. Měli bychom využívat informační kampaně, měli bychom využívat mediální kampaně na, člen, na úrovni členských států a zároveň vytvořit jednotný portál pro síť Solvit. Měli bychom podporovat evropskou legislativu v této oblasti a zároveň bychom měli jmenovat nebo měli bychom eh, vytvořit takovou síť styčných důstojníků, které, kteří by poskytovali kontakty v této oblasti, jakožto členové Evropského parlamentu bychom měli podporovat informovanost i na národní úrovni. Měl by, docházet k výměně informací v této oblasti, využívání zkušeností, které jsou spojeny s touto sítí. To jsou další oblasti, kterých jsem se dotkl v mé zprávě. To znamená, že kvalitní myšlenky bychom měli, měli šířit na všech úrovních, tak aby všichni občané měli z toho užitek. Solvice zabí, zaobírá různými otázkami. Některé případy nespadají do jejich kompetence. My jsme například některé případy řešili u nás v petičním výboru. Myslím si, že v případě, že soud by se nemohl zabývat některými konkrétními otázkami, mohl by odpovědnost převzít právě náš výbor Evropského parlamentu. Proto by bylo dobré, aby došlo k propojení těchto informačních eh, toků, to znamená i na portálu určité propojení mezi sítí Solvit a výborem parlamentu pro petice. To je pouze několik myšlenek, doufám, že to zlepší kvalitu celé sítě, že to zlepší pomoc, kterou poskytujeme našim klientům, protože potenciál je obrovský, ovšem měli bychom se snažit analyzovat všechny analýzy, všechny možnosti, které představuje a využít to do maximální možné míry. Děkuji tedy eh, za zprávu eh, tří z eh, pravodajů a nyní dáme slovo komisařům, kteří v rámci svých portfolií jsou způsobilí pro tuto rozpravu. Takže nejdříve dáme slovo panu Barnierovi. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu. Je nesmírně důležité, že společně s panem Dalím jsme zde mezi vámi, že můžeme odpovídat na vaše otázky a informovat vás o realizaci těchto různých nástrojů, těchto různých textů ve své politické kariéře. Dámy a pánové, jsem si často myslel, že ta možnost sledování v této oblasti je nesmírně důležitá jako mm, vůbec mm, informování v této oblasti. Proto je velice důležité, abychom na národní úrovni, v národních parlamentech, zde, ale i v komisi, abychom měli k dispozici nástroje, které by verifikovaly, které by opravdu kontrolovaly všechny ty texty, o kterých zde hlasujeme, abychom je ověřili, protože abychom mohli reagovat, musíme nejdříve pochopit celou situaci a právě tomu se věnují všichni vaši Eh, zpravodajové, to znamená určitá veliká pozornost této oblasti, kterou bychom měli věnovat. Já bych rád poděkovala všem zpravodajům, to znamená panu Buzoji, paní Tun Un Hohenstein, paní Et, bych rád poděkoval za kvalitní zprávy. O čem zde hovoříme? Hovoříme zde o vnitřním trhu. Já už jsem včera večer mm, zde večer v hemisíklu hovořil o tom, že se nacházíme v obrovské ekonomické krizi a proto musíme využívat opravdu veškerý potenciál, který máme k dispozici. Pokud vnitřní trh, veliký evropský trh funguje, funguje dobře, tak jak by měl fungovat, tak samozřejmě, že na tom získáme my všichni. To znamená od 0,7 do 1,5 bychom mohli růst, bychom mohli dosáhnout většího růstu. To znamená, nesmíme se zbavovat těchto možností, musíme se snažit o to, aby vnitřní trh skutečně fungoval, aby využíval popsal veškeré dimenze a to je právě i ten úkol, který, který eh, se snaží sledovat pan předseda eh, Barroso. Čili zde vidím tu velikou důležitost těchto hodnotících zpráv a zároveň um, sítě Solvit, aby fungovala velice kvalitně. Jsem si jistý, že pan Dali potvrdí má slova, pokud jde o důležitost těchto oblastí pro naše spotřebitele. Paní Thun und Hohenstein velice jasně poukázala a správně poukázala na eh, tuto hodnotící zprávu, na, na, to, na její důležitost, na to, že je zde určitý deficit, deficit deficit eh, v oblasti transpozice. Máme zde asi tisíc 500, eh, kolem 1500 směrnic této oblasti. Samozřejmě to je obrovský obrovský, obrovský deficit. Samozřejmě eh, to znamená, že dochází k neplnění. To je záležitost, kterou musíme zlepšit. Proto bychom chtěli poděkovat veškerým členským státům, samozřejmě i regionům, které se zabývají transpozici těchto směrnic. Já bych rád poděkoval všem, kteří se zapojují do transpozice, pokud jde o směrnice na vnitřním trhu. Všem, pokud jde o kvalitu, kvalitu um, transponování, tak ta bohužel není úplně uspokojivá. Proto musíme všichni spolupracovat. Společně s Evropskými parlamenty, společně společně s národními parlamenty, společně se státními úředníky na všech úrovních a právě proto jsem se už o tom zmínil. Já jsem já už jsem zahájil takovou návštěvu ve všech hlavních městech 27, abych se osobně setkal na jednotlivých ministerstvech s úředníky, kteří jsou odpovědní za provádění směrnic, které se dotýkají vnitřního trhu, který připravují veškeré prvky, které poté spadají do této hodnotící zprávy, kteří jsou zodpovědní za fungování solvitu, jak už se o tom zmínil pan zpravodaj Pusoj. Proto jsem se zmínil i paní, eh, paní Hohenstein o tom, že si myslím, že je dobré, abychom um, organizovali taková fóra, výroční fóra, abychom spolupracovali vy na vaší úrovni, národní parlamenty, my v komisi, všichni odpovědní na úrovni jednotlivých členských států, abychom se podíleli na této oblasti, abychom spolupracovali, vyměňovali se dobré zkušenosti, abychom využívali všechny tyto nástroje, abychom, byli, abychom všechny tyto prvky, které jsou zodpovědní za tuto oblast, spojili. To znamená určitý kontrakt, čas smlouva, Zvlášť ta důvěra, vzájemné spolupráce v této oblasti je důležitá. Pokud je o Solvit, Pán zpravodaj se zmínil o důležitosti mm, této oblasti, zabývají se v současné době asi 15 případy na základě různých usnesení, mediačním způsobem, dohodami. Samozřejmě, že se na ně obrací občané, ale zároveň podniky, jak už se to zmínil pan Buzoj, znamená to i určité výhody, úspory času, finančních prostředků a samozřejmě poté podniky i naši občané budou moci lepším způsobem fungovat na vnitřním trhu, nebudou se muset zamotat dostává do nějakých dlouhých procedur a tak dále, které jsou obtížné pro pochopení a čekat na nějaké dlouhé řešení jejich problémů nebo na provádění určitých konkrétních eh, pravidel, které by měly podporovat jejich, jejich zájmy na vnitřním trhu. Zároveň je to možnost eh, systému SMAS, to znamená určitých asistenčních služeb, které by poskytovaly lepší informace našim občanům, jednotlivým podnikům. I v této oblasti, této sítě jsme dosáhli velikého pokroku, spolili jsme různé servisy, služby, určité propojení různých um, jednotlivých nástrojů, například Solvitu a jiných služeb. Já si myslím, že společně s panem Dalim se budeme snažit o to, abychom prezentovali všechny tyto dokumenty, všechny tyto výsledky společně, to znamená určitým koordinovaným způsobem, abychom všechny tyto nástroje spojili, tyto nástroje, které budou zodpovědny za implementaci textů jednotlivých směrnic, které se dotýkají vnitřního trhu. Ano, souhlasím s touto lepší koordinací a a rád bych se zavázal k opravdu úzké, úzké spolupráci, abychom řešili všechny tyto záležitosti, které se dotýkají 1500 směrnic, které se zabývají fungováním vnitřního trhu. Děkuji. Barnier, eh, Děkuji, pane Barně, a nyní dávám slovo panu John Dalimu. Hmm včera měl možnost se účastnit velice důležité rozpravě o právech žen a dnes je opět mezi námi v rámci této důležité tematiky. Pane komisaři, máte slovo. Thank you, Mr. President. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci. Budu hovořit eh, o zprávách, které jsou naprosto klíčové pro vnitřní trh. Jednak je to balíček který eh, uvádí paní Het. Tak bych chtěl hovořit o hodnotící zprávě o vnitřním trhu. Chtěl bych paní zpravodajce Het poděkovat za její práci. Co se týče spotřebitelské politiky, ta je skutečně v srdci ekonomických a sociálních výzev, před kterými dnes stojíme. Je to o lidech. Informovaní spotřebitelé vedou k další zvýšené spotřebě a konkurenceschopnosti. Co je ale důležité, aby tento vnitřní trh mohl fungovat pro spotřebitele, tak je důležité, aby byl správně propojen s našimi občany. Naše politika je zohledněná v několika portfoliích. A celé kolegium velice úzce spolupracuje, abychom zajistili, že pravidla jsou náležitě přijetá a jsou skutečně prospěšná pro naše spotřebitele. Čili dnes jsem zde se svým kolegou, panem Barnierem, a podstatě chceme naznačit, že takto úzce budeme i nadále spolupracovat a bude to součástí našich eh, pracovních praktik. Je důležité, abychom ve všech portfoliích přijali určité standardy, které přijmeme v rámci komise, abychom mohli také sledovat vývoj. Tyto hodnotící zprávy fungují jako určitý systém, který nás upozorňuje na to, že e, na některých e, trzích e, může docházet k selhávání, čili k nevýhodným situacím pro spotřebitele. To znamená, vnitřní trh musí fungovat pro spotřebitele, pro malé střední podniky a další typy podniků. Musíme zajistit, aby členské státy dělali vše, aby správně informovali a vzdělávali spotřebitele o dané legislativě. Jsem velice rád, že Evropský parlament sdílí názor komise, že je důležité, aby tyto věci byly zavedeny do praxe. Aby především vše, co je na papíře, fungovalo v praxi, čili takto budeme dále pracovat eh, i v budoucnosti. V roce 2009 jsme eh, dělali vše proto, abychom celou oblast vymáhání udělali mnohem účinnější, aby fungovala v rámci Evropské unie. Nyní musíme tato prohlášení převést do konkrétních kroků. Musíme zvýšit účinnost a efektivnost našich přeshraničních sítí, což musí být velice silný signál pro naše obchodníky, že v Evropské unii neexistuje žádné místo, kde by se mohli skovat před eh, možným stíháním. To samé se týká spolupráce s úřady ve třetích zemích. Abychom dosáhli této situace, Policejní složky a poli- složky v oblasti vymáhání musí mít dostatečné vybavení, dostatek pracovníků a pochopitelně musíme zajistit otevřené trhy, kde budeme dávat důraz na konkurenceschopnost, na kvalitu, na náležité vymáhání. To bude užitečné nejen pro naše spotřebitele, ale pro celou Evropskou unii. Komise i Evropský parlament by spolu měli spolupracovat, aby toto sdělení bylo naprosto jasné všem členským státům. Chceme také dále pokračovat v dobré práci, abychom vytvořili tzv. SWIPS, to znamená systém pro vymáhání po celé Evropě. Nicméně potřebujeme ještě skutečně evropské řešení. Takže velice rád se podívám na právní základ ve smlouvách, abychom mohli posílit ochranu spotřebitelů, abychom mohli také posílit pravomoci a schopnosti v této oblasti na straně komise. Nicméně touto cestou se vydáme, až budeme přesvědčeni, že to přidá další hodnotu ještě k národní úrovni. Dále musíme mít mechanismus, který bude také mnohem rychleji řešit soudní nápravu a možné škody. E, máme tady například možnost takzvaných e, kolektivních žalob. Budu hovořit s komisařem Almuniem a paní Redingovou, abychom v této oblasti postupovali také koordinovaně. Také spolehám na vaši podporu, že budeme mít k dispozici dostatek finančních prostředků po roce 2013, až vyprší tento program, abychom mohli podpořit skutečně ambiciozní politiku abychom mohli mít ještě lepší a hodnotící zprávy. Musíme řešit velice komplexní výzvy, jak dnešní, tak budoucí. A musíme zajistit, aby vnitřní trh naplnil maximální potenciál pro naše občany. Děkuji. Děkuji mnohokrát. děkuji mnohokrát, pane komisaři. A nyní na minutu dáme slovo panu Buzutilovi, který bude hovořit za petiční výbor. Děkuji mnohokrát. Za výbor pro peteční záležitosti jsem připravil stanovisko, co se týče Solvitu. Dávám mu plnou podporu, protože je to vynikající nástroj, který pomáhá občanům, kteří se nacházejí ve složitých eh, situacích. Nicméně chtěl bych pohovořit, že je zapotřebí, aby existovala skutečná spolupráce mezi všemi zainteresovanými stranami, aby měli možnost kontaktovat eh, občany a aby občané měli možnost se obrátit na tuto organizaci, aby jim pomohla. Chtěl bych hovořit o článku 149, který dává pravomoc občanům, aby mohli podat stížnost, aby se obrátili nejen na Solvita, ale také na ombudsmana, pokud mají takovouto stížnost. Ale vznikají tady určité nejasnosti. Pokud se chce občan stěžovat, tak si často neví, na koho se obrátit, a někdy se obrací na výbor pro peteční záležitosti. Čili chtěl bych, aby naše instituce lépe spolupracovaly, aby občané skutečně věděli, na koho se obrátit a kde mohou najít pomoc. Děkuji mnohokrát, pane Buzutile. A děkuji za to, že jste byl tak stručný. A nyní přecházíme na řečníky, kteří budou hovořit jménem různých politických skupin. A nejdříve dávám slovo paní Rojtové. Za EPP. Dvě minuty. Pane předsedo, eh, vážení kolegové, páni komisaři, eh, ta internetová služba solvit eh, funguje už osmým rokem a dokázala úspěšně vyřešit eighty three stížností občanů a podniků způsobených nesprávnou aplikací evropského práva v členských státech a to do deseti dnů. solvitským neformálním řešením předešel soudním sporům a škodám v roce two thousand and eight ve výši thirty two milionů eur. problém který naše tři zprávy odhalují má dvě roviny. především je to liknavost řady členských zemí s jakou implementují evropské právo do národní praxe a to manko je sto směrnic které nemají plný účinek účinek na vnitřním trhu. vím že to je malé procento ale je to důležité. a za druhé je to velmi špatné využívání praktického nástroje solvitu. například v české republice je dobře odborně veden ale jen seven registrovaných podnikatelů vůbec o této službě ví. ve francii je to úplně nejhorší podle statistik solvit má na starost jen jeden stážista jsem ráda že náš výbor podpořil i mé návrhy jako stínové zpravodajkyně například opatření na posílení odborné administrativní kapacity solvitu v členských státech ale zejména jde o její propagaci v řadách podnikatelů extrapatriotů různých asociací v národních parlamentech a také tady. upozorňuji že je nutné aby se solvit propojil s jednotnými kontaktními místy i poradenskými službami které provozuje komise a samozřejmě je důležité aby komise zajistila včasné informování o řešených problémech solvitem mezi všemi zeměmi. E, tyto analýzy by měla komise uvádět ve výročních zprávách a tím bychom měli zlepšit samozřejmě využitelnost solvitu jsem ráda že náš výbor napříč politickým spektrem podpořil všechny ty tři zprávy v tak širokém rozsahu a věřím že je podpoří také plenární zasedání. děkuji všem zpravodajům za odvedenou práci. děkuji. děkuji a nyní za dvě minuty gebhardt. Milí kolegové, milí páni komisaři. Dnes se jedná o vnitřní trh, ochranu spotřeby, tu mobilitu lidí v Evropské unii. O to jde, když hovoříme o těchto třech nástrojích a mm, na to bych se chtěla zvláště soustředit. Tyto tři témata by měla být vnímána společně. A to bude velká přidaná hodnota ekonomika, práva spotřebitelů a zaměstnanců eh, nejsou proti sobě ale je nutné vnímat společně. A to je to, co musíme zajistit z hlediska budoucnosti. A proto je dobré, že zde máme tuto společnou rozpravu dnes. Abychom toto zrealizovali, tak musíme zajistit tři principy, tři politické zásady. Za prvé, a pan komisař Barnier to velice dobře vyjádřil, Jde o to, abychom se postarali o to, že protekcionismus, který je stále velmi silný v členských státech na úrovni vnitrostátních vlád, se snížil a byl odstraněn a to potřebujeme a to je také na pořadu dne. Druhý politický princip, vážení kolegové, spočívá v tom, že zároveň musíme zajišťovat práva spotřebitelů a práva zaměstnanců. A to na velmi vysoké úrovni. To znamená, vnitřní trh neznamená odstraňování práv, neznamená deregulaci, ale znamená, že se musíme postarat o to, aby tato společná práva byla na velmi vysoké úrovni. A z tohoto důvodu Milí kolegové, je tady jeden bod ve zprávě eh, paní Fontun Hohenstein, který se nám svým způsobem nelíbí ohledně ukazatelů nebo testu vnitřního trhu. To je špatný pojem, protože to vypadá, jako by se jednalo jenom o to, jak funguje trh. O to tady nejde. My se musíme dotazovat, jaký dopad má legislativa v Evropské unii z hlediska práva zaměstnanců, a zaměstnankyň z hlediska práv spotřebitelů a spotřebitelek. <laughs> Proto se domníváme, že tento pojem není správně zvolený. A za třetí, potřebujeme správně prosazovat práva na evropské úrovni. A za tímto účelem potřebujeme systém, který bude kolektivní, který se bude zabývat společnými kolektivními žalobami, tak, aby spotřebitelé nebyli osamělí na tomto trhu, ale mohli zajistit svoje práva společně. Děkuji, Evelino. A nyní Pan Rošpor má slovo na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Drazí kolegové, dovolte mi, abych nejdříve vyjádřil velké uspokojení, když jsem svědkem těchto výměn názorů ohledně ochrany spotřebitelů, která je součástí této přednostní rozpravy. Ano, zapadá to do ekonomické krizi. Pane Barnier, společný trh je trumfem, který musíme zdůraznit z hlediska vnitřního trhu. A spotřeba na vnitřním trhu je pravděpodobně nejdůležitějším motorem, který musíme podporovat. Ale ne jakákoliv spotřeba. Potřebujeme spotřebu, která připravuje budoucnost, která bude odpovídat trvale udržitelnému rozvoji. Musí to být odpovědná spotřeba, která se nesnaží eh, stále podporovat zlevněné produkty, takzvaně ve prospěch eh, rodin, ale které mají špatnou kvalitu a prakticky sebou nesou systematicky delokalizaci mimo EU. A my víme, že hlavní obětí jsou právě spotřebitelé, které mají nejnižší příjmy a jsou nejzranitelnější. Jedním slovem, potřebujeme zavést nalézt novou důvěru mezi spotřebiteli a podniky, zvláště v oblasti distribuce, tak, abychom posílili a rozvíjeli vnitřní trh naší EU. Na adresu komise bych chtěl vyslat jasný signál. Ano, pane Dali, budete mít naši podporu ale my jsme znepokojeni rizikem, které souvisí s rozdělením odpovědností mezi vámi. Obáváme se roztříštěnosti vašich jednotlivých odpovědností. Budeme velice bdělí a budeme dohlížet nad tím, abyste spolupracovali konzistentně. Očekáváme, že zájmy spotřebitelů budou reálně zohledněny ve všech politikách Evropské unie v duchu Lisabonské smlouvy. Uvedu eh, příklad, který Eh, se týká nejenom pana Barniera a pana Dali, ale také paní Redingovou. Je nutné navázat na zelenou knihu ohledně kolektivních žalob. Očekáváme od vás, že pokročíte v této oblasti. Pane Dali, vy jste o tom hovořil, takže bych se vás chtěl zeptat, jestli máte už harmonogram na toto téma. Očekáváme také od vás, že vypracujete specifickou evropskou novou formu, tak aby tyto kolektivní žaloby eh, nezaznamenaly ty přehmaty amerického systému. Chceme něco, co bude ve službách všech a co nebude stavět zájmy jedněch vůči nebo proti zájmům jiných. Chtěl bych také mm, poblahopřát paní Het eh, k její zprávě. A chtěl bych zdůraznit bod, který tam uvádí ohledně vzdělávání v oblasti spotřeby. To je velice důležité. Musí to být celoživotní vzdělávání, nejenom eh, z hlediska dětí, ale i dospělých spotřebitelů, protože produkty se mění, jsou to sofistikované formy. Pane Rošfor, promiňte, ale nevidím hodiny, takže tím končím. Ano, byly to už dvě minuty a 50 vteřin. Dobře, takže jenom na závěr bych vám chtěl říci, že ty takzvané ukazatele, tato hodnotící tabulka, to je velice dobré, tam zatím hovoří statistici, ale to nenahrazuje politickou vůli, která by měla být skutečným motorem naší akce. Děkuji. Pane Rošford, to byla porucha ve prospěch liberálů. Takže nyní bude hovořit čtyři minuty paní Heden ve jménem Zelených. Pane předsedo, budu hovořit velice krátce. Chtěla bych navázat na to, co pan Barnier řekl na začátku ohledně významu vnitřního trhu v současné krizi. Opět se to ukázalo velmi výrazně ale vnitřní trh také předpokládá, že občané budou mít důvěru v tento vnitřní trh, protože jedině tak bude fungovat správně. A tady jsou ještě velké nedostatky na mnoha úrovních. Právě poslanci zjišťují velice často ve svých zemích, že tyto obavy z vnitřního trhu stále ještě existují na úrovni občanů. A témata jako protekcionismus tady jsou právě proto, že nejsou odstraňovány z hlediska práv a že e, jsou součástí e, právě snah těchto občanů. Parlamentu musíme zvýšit důvěru vůči tomuto vnitřnímu trhu a proto spotřebitelská politika je zásadně důležitá. Ochrana spotřebitelů na vysoké úrovni může posílit důvěru spotřebitelů ve vnitřní trh. A proto v této oblasti musíme silně pracovat. Já vítám, že dnes jako komisáři jste vystoupili oba. Víte, že i naše frakce kritizovala, že již nemáme jednoho jediného e, komisaře v této otázce e, spotřebitelské politiky proto abychom navázali na pozitivní signál paní komisařky Kuněvy. Proto jsem ráda, že jste ukázali zcela jasně, že chcete spolupracovat v této oblasti a tím tedy sklidníte naše obavy, které jsme měli z hlediska významu spotřebitelské politiky. Doufám, že to není signál jenom krátkodobý, doufám, že budete skutečně spolupracovat, protože budeme se muset eh, vypořádat s kolektivními žalobami. To je téma, které ještě nebylo dostatečně prodiskutováno. I to je velmi důležité a i to bude mít vliv na důvěru spotřebitelů. Potřebujeme nástroje, které eh, jasně ochrání občany na vnitřním trhu. Solvit je důležitým nástrojem, proto podporujeme zprávu pana Buzoj. Solvit je eh, možnost řešit mimosoudně spory. Dále je to systém, který umožňuje zmapovat situaci na vnitřním trhu a pravdou je, že tady jsou ještě překážky na úrovni členských států a proto Solvit může přinést řešení. Já jsem byla spravodajkou pro tento rok za rozpočet. A musím říci, pane Dali, že budeme mít také rozpočtové otázky z hlediska této problematiky. Na našem výboru, tedy rozpočtovém výboru, jsme se tím již zabývali a zdůraznili jsme, že chceme spolupracovat a chceme, aby ty odpovídající prostředky zde byly nasazeny. Můžete tedy se spolehnout na naši podporu. Abych to shrnula. Domnívám se, že tyto tři zprávy jsou velmi důležitým signálem, dobrým signálem, podporujeme je, je tady jeden bod, kde máme také kritiku, jedná se o e, ček, tedy e, vnitřního trhu, to nám připadá poněkud jednostrané. Pokud bude přeskum těchto e, směrnic, mělo by se to zkoumat z hlediska trvale udržitelného rozvoje, z hlediska sociálních otázek, nemělo by se to zaměřovat pouze na vnitřní trh a pokud tak velice rozsáhle a samozřejmě je tady také princip subsidiarity, který by neměl být opomíjen, takže ten závěr je takový, že tato tato kontrola by se neměla omezovat pouze na vnitřní trh. Také podporujeme zpravodajku z hlediska jejich přístupů, tak jak to tady zaznělo eh, a můžeme tedy říci, že souhlasíme s těmito zprávami. Děkujeme, paní Role. A nyní vystoupí za ECR politickou skupinu pan Bílan. Máte dvě minuty. Děkuji za slovo. Proces tvorby vnitřního trhu na základě čtyř zásad volného pohybu zatím ještě nebyl dokončen. Neexistuje zde úplná svoboda, pokud jde o pohyb osob. V této oblasti nás čeká ještě hodně práce. Toto je nesmírně zásadní záležitost eh, vzhledem k ekonomické krizi, k hospodářskému poklesu, který postihl evropský kontinent. Měli bychom spíše hovořit o výhodách společného vnitřního trhu. Měli bychom doufat, že získáme i politickou, politickou vůli, o které hovořil pan Rochefort. Rád bych poděkoval předsedovi Evropského parlamentu. Poděkoval za to, že se tento bod stal součástí přednostní rozpravy. Zároveň bych rád poděkoval panu Malcolmu Harprovi za veliké úsilí, které vede na půdě výboru pro vnitřní trh. Zároveň bych rád poděkoval všem třem zpravodajům, ovšem v rámci rozpravy došlo k určitým absurdním záležitostem. Pokud jde o zprávu paní Tun Un Hohenstein, ta připravila úžasnou zprávu, která se dotýká hodnotící zprávy o vnitřním trhu, ovšem pokrývá rok 2008, zatímco Evropská komise již publikovala takovou hodnotící zprávu pro rok 2009. Proto si myslím, že by do budoucna měla Evropská komise zveřejnit všechny čtyři výroční zprávy, které se dotýkají vnitřního trhu zároveň. Jednak je to vnitřní trh, jednak je to ochrana spotřebitele, dále je to solvit, dále jsou to záležitosti, které se dotýkají problematiky našich občanů. Všechny tyto věci by měly být zveřejněny zároveň. Podporuji závěry zprávy paní Tun a snahu zorganizovat výroční fórum pro vnitřní trh. Zároveň si myslím, že by měly na vnitřním trhu být uplatňovány povinné testy. Děkuji. Děkuji mnohokrát.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 Eh, vidíme čím dál více, je to také eh, potvrzeno Lisabonskou smlouvou a stanovisky komise. Vidíme čím dál více, že politika na ochranu spotřebitelů by se měla omezovat pouze na zdravé fungování vnitřního trhu, kde by spotřebitelé mohli eh, jednat při znalosti věci. Jakmile se spotřebitelé budou cítit tak, že budou mít důvěru v jednotný trh, a jakmile bude tedy nastomelena tato důvěra, bude možné podpořit přeshraniční výměny eh, s výhodami, které se budou projevovat na různých úrovních. To jsou samozřejmě důležité aspekty z hlediska konkurenceschopnosti. To se říká, ale my nesouhlasíme s tímto přístupem. Měli bychom se eh, opírat o situaci v každém jednotlivém členském státu. Nemůžeme vycházet z jednotného modelu, který by se opíral pouze o konkurenceschopnost a otázky hospodářské soutěže. Viděli jsme, že pokles cen se nepřenesl do položek, které se týkaly spotřebitelů. Je nutné uplatňovat politiku, která by byla eh, ku skutečnému prospěchu eh, těch nejzranitelnějších spotřebitelů. Jediná politika, která může posloužit spotřebitelů, je politika, která slouží člověku, zajišťuje jeho prosperitu a nikoli politika, která slouží pouze cílům eh, hospodářské soutěže. Je nutné zajistit, aby trh mohl fungovat, ale zároveň bychom neměli ztrácet ze zřetele zásadní cíl, který spočívá v tom, že fungování tohoto trhu by mělo být především zaměřeno na člověka a na rozkvět člověka a nikoli na číselné ukazatele v podobě tabulek, které se týkají eh, spotřebitelů. Eh, spotřebitele, hovoří se zde o uspokojenosti spotřebitelů. To jsou ovšem ukazatele, které nemohou přispět ke skutečnému zlepšení eh, situace občanů, protože to nezvyšuje eh, důvěru a jistotu občanů EU. Měli bychom vycházet z měřitelných cílů. Tato tabulka, tato hodnotící zpráva se soustředuje na stížnosti spotřebitelů a bylo by nutné, abychom přijali více opatření tak, abychom mohli bojovat proti některému zneužívání, které se vyskytuje na trhu. Děkuji mnohokrát, drazí kolegové. A nyní dávám slovo na minutu a půl panu Rosimu jménem EFD. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dnes se hovoříme o třech zprávách, které se týkají spotřebitele. A tyto zprávy jsme pozitivně hodnotili už na výboru a budeme o nich hlasovat na plenárním zasedání. Myslím si, že často vznikají škody, protože například Eh, soudní dvůr pro lidská práva eh, neumožňuje, aby se ve třídách objevovaly kříže. A spotřebitelé také nemají možnost získat informace o tom, eh, odkud pochází určité potraviny, čili vnitřní trh denně trpí určitými nedostatky. Rok 2007 výbor na ochranu spotřebitele, jsem členem, Eh, došel k závěru, že by mělo dojít k harmonizaci určitých eh, struktur v rámci členských států, abychom také sledovali, jaké produkty přicházejí ze třetích zemí. Myslím si, že musíme sdílet odpovědnost mezi členskými státy a komisí. Poslední zpráva Buzoje se zabývá solvitem. Eh, komise by měla podpořit jak spotřebitele, tak podniky, aby měli přístup k informacím zdarma. Říkají tady určité kontroverze, určité problémy, které se týkají neefektivnosti této sítě. Podniky musí být lépe informováni, velice často nevědí, že tato síť vůbec existuje a my jako zákonodárci mám, musíme mít na paměti právě zájmy spotřebitelů. Děkuji. A nyní má slovo paní Vertman, která má slovo za nezařazené. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Solvit může a musí významně přispět k větší transparentnosti a provádění práv občanů na vnitřním trhu. Eh, řešení online eh, přístupu se musí opírat o pragmatický přístup, který by měl být ve prospěch občanů, tak, aby se dostali k tomu, co chtějí eh, si pořídit. Zpráva 2009 ukazuje, že 40 otázek se občanů se týkalo pobytu v jiných členských zemích EU. A tady se objevuje otázka, zda mm, tato práva z hlediska provádění jsou dostatečně jasná a transparentní. Takže nyní budou řečníci hovořit individuálně a jako první vystoupí pan Tiziano Moty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Dnes budeme hlasovat o iniciativě, která, které cílem je ochrana našich spotřebitelů, což je nesmírně důležité. Rád bych poděkoval zpravodajce paní Het i ostatním zpravodajům za úžasnou spolupráci. V mnoha bodech jsme se shodli. Doufám, že některé z těch bodů, které zůstaly otevřené, budeme řešit eh, i v budoucnu, že se k ním vrátíme a že komise připraví určitý rámec pro ochranu našich spotřebitelů, což je nesmírně důležité. Zatím ještě nemáme k dispozici homogenní data, na základě kterých bychom mohli přistoupit ke konkrétním rozhodnutím. Samozřejmě, že pokud byste vsadili na nějaká nejistá data, tak eh, vaš, váš podnik může zbankrotovat, to by nebylo dobré, právě proto bychom chtěli, abychom mohli stavět na dobrých, kvalitních, spolehlivých datech ve prospěch našich občanů, ve prospěch nás všech. Myslím si, že bychom měli dosáhnout určité rovnováhy, protože naši občany, naši lidé nejsou pouze občany, ale zároveň eh, jsou to mm, funkční prvky na vnitřním trhu, to znamená, musí zde být určitá rovnováha mezi spotřebiteli na jedné straně a na druhé straně poskytovateli služeb Ehm, to je náš cíl. Dobře informovaný spotřebitel je svobodným spotřebitelem, proto si myslíme, že je důležité, aby měli k dispozici čím dál tím více informací. Zároveň bychom měli mít k dispozici určité programy, výchovy přímo na školách. Naši občané ovšem potřebují mnohem více. Nejenom tyto programy, ale zároveň lepší, inform, lepší informovanost rodičů, protože rodiče rovněž hrají nesmírně důležitou roli, například eh, v oblasti nákupu produktů eh, jejich dětmi. Myslím si, že je dobré, že máme k dispozici Solvit, který umožňuje mimosoudní vyspořádání, to znamená alternativní řešení sporů, aby se lidé nemuseli obracet na soudy. Zároveň bychom měli zvýšit počet ochránců práv, ombudsmanů, kteří by byli schopni informovat naše občany, poskytovat, vysvětlovat informace, které poskytují veřejné orgány na lokální, regionální i národní úrovni. Měli bychom mít k dispozici uh, mnohem více informací, naši občané by měli být chráněni i ze strany našich veřejných orgánů. Děkujeme a nyní dáváme slovo panu Liemu Hongungovi. Merci, monsieur le président. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já bych rád poděkoval paní Tun za kvalitu její globální zpráce. Já jsem byl stínovým zpravodajem za naši, za naši skupinu a jsem nesmírně rád, že pokud jde o hlasování ve výboru, tak jsme umožnili zaintegrování určitých myšlenek, které nám ležely na srdci do této zprávy. Jednak pokud jde o zprávu, o hodnotící zprávu, máme zde určitý kvalitativní přístup, který umožňuje podívat se i na příčiny deficitu v oblasti transpozice pozice. myslím, si, že je velice důležité se podívat na konkrétní čísla, abychom vyvíjeli určitý tlak v této oblasti, abychom se poukazovali na dobré, špatné žáky v Evropské unii. Ovšem Evropská komise by měla být ambicioznější, měla by se snažit, aby tato výroční zpráva byla určitým nástrojem, který by pochopil i problémy na straně jednotlivých členských států, pokud jde o transpozici, o provádění na národní úrovni. Víme samozřejmě, že je zde určitý deficit transpozice, který může být spojen nejenom s nějakou nebo neboli na straně členských států, ale i mm, spojen s nekvalitní legislativou, která se transponuje. Další záležitost, na které jsem trval, je potřeba posílit v tomto období transpozice dialog. Dialog mezi Evropskou komisí a členskými státy čím více budeme mít informací, výměny informací, tím, lepš, tím lépe budeme moci reagovat na rizika netranspozice nebo špatné transpozice či špatného provádění. Ovšem je zde určitá, určitý problém této zprávy v článku 10, který původně nebyl v návrhu této zprávy paní Tunové. Tento článek Eh, hovoří o určitém, kompat- no, určitém testu kompatibility s vnitřními trhy mm, a kompatibility všech, veškeré nové legislativy. My jsme proti tomuto článku, protože takový test podle našeho názoru eh, by mohl být dokonce nebezpečný, nejenom neužitečný, protože mm, pokud jde o nějaké překážky v, rámci eh, vnitřního trhu, tam už komise provedla studii dopadu a vždy to dělá, kdykoliv dojde k nějakému novému návrhu právního předpisu. Proto nechceme, aby takový test, který by se dotýkal vnitřního trhu, mohl být využíván jako jakýsi pretext, jakési spochybnění, řekněme, sociálního nebo environmentálního pokroku v této oblasti. Proto tento článek neakceptujeme. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo paní Trojcman. Pane předsedo, páni komisaři, Skutečnost, že dnes zde máme tři zprávy z vlastního podnětu ohledně vnitřního trhu a spotřebitelů, svědčí o tom, že v této oblasti přes úspěchy je ještě mnohé co zlepšovat. Jistě členské státy se snažily zlepšit uplatňování principů vnitřního trhu, ale je tady sedm států, kterým se to nepodařilo z hlediska prosazování eh, uplatňování směrnic na úrovni 1%. Ten problém je spíše na úrovni uplatňování komunitárního práva. Máme také řízení za nedodržení eh, práva, hovoří se o lhůtě 18 eh, měsíců, což je příliš dlouhé. Tento deficit vede k problémům u občanů, zvláště u malých a středních podniků, které se spoléhají na harmonizovaná práva, ale pak se stávají oběťmi některých byrokratických aspektů. Proto je důležité, aby Solvit byl i nadále rozpracován. Solvit může řešit díky online eh, síti problémy a to pragmatickým způsobem problémy, které vznikají nesprávným používáním komunitárního práva. Všechny členské státy musí konečně vyčlenit prostředky na dobře vyškolený personál, který bude pracovat ve střediscích Solvitu. Liberálové požadují, aby Solvit byl známější v členských státech a aby se soustředil na přeshraniční výměnu služeb a produktů. Proto je nutné také zapojit svazy spotřebitelů, to je nutné pro získávání informací, je nutné zřídit snadno dostupný internetový portál, který umožní řešit tyto problémy. Děkuji mnohokrát a nyní na minutu, na minutu a půl má slovo pan Malcolm Harbour, prosím. Pane předsedo, jako předseda výboru pro vnitřní tak Jsem velice potěšen v první řadě, e, že mohu ocenit skutečnost, že oba komisaři, pan Barnier i pan Dali, jsou zde dnes přítomni. A chtěl bych také poznamenat, že je to výjimečná příležitost pro Evropský parlament. Máme jeden výbor, který dal dohromady tři zprávy z vlastního podnětu, které se zaměřují na sledování a implementaci základních legislativních nástrojů. A jak říkal pan komisař Barnier, součást vašeho úspěchu bude nejen ten počet legislativních návrhů, ale především, jak dobře tyto návrhy budou v praxi fungovat. To je podle mého názoru významný pokrok. Všechny výbory v tomto parlamentu se musí spojit a chtěl bych poděkovat především všem koordinátorům, kteří se mnou spolupracovali, abychom postoupili v naší práci a aby se také spojili s národními parlamenty. A také doufám, jak oba komisaři naznačili, že budeme mít širší fórum o vnitřním trhu, ale potřebujeme, aby tyto zprávy byly propojeny, aby to byla výroční událost v Evropském parlamentu, protože toto téma je nesmírně důležité. Je také významné, že když se podíváme na návrhy 2020, tak vnitřní trh je tam uveden, jako že tam chybí určité propojení, určité sítě a já bych chtěl jenom říct svým kolegům, že to je naprosto nepřijatelné. Iniciativa 2020 požaduje po členských státech, aby přispěli a slyšeli jsme od eh, zpravodajů, chtěl bych jim moc poděkovat za jejich zprávy, o skutečnosti, že členské státy musí přispět k dokončení vnitřního trhu. To musí být naše první nejdůležitější iniciativa a ne něco tak podřadného, jak je to v iniciativě 2020. Já doufám, že vy dva se prosadíte o to, aby tomu tak skutečně v následujících týdnech bylo. Un minuto y Děkuji, kolego. A nyní na minutu bude hovořit pan eh, Kolman. Děkuji za slovo. Tyto zprávy podporují implementaci evropského práva v oblasti ochrany spotřebitelů, umožňují monitorovací proces vnitřního trhu, výroční informovanost o této záležitosti. Dále je to důležité doporučení, vytvoření, vytvoření určité výroční zprávy, které by se dotýkalo stížnosti, ceny, eh, spokojenosti, bezpečnosti v této oblasti. Jsou to ovšem samozřejmě to nejsou jediné indikátory. Komise bude provádět hloubkovou analýzu ve všech problematických sektorech, které byly identifikovány na základě výroční zprávy v oblasti spotřebitelského trhu. Je to ovšem určitý byrokratický způsob neustála tvorba další legislativy, které pro naše malé a středně velké podniky udělají to, udělají mm, pro naše podniky takovou službu jako společná politika v oblasti rybo rybolovu pro naše rybáře, to znamená, že je zabije, dojde k přílišné regulaci a regulování celého trhu. Asi jsou zde sice dobré úmysly, ovšem jediné řešení, které zde je, není na úrovni EU. Nyní na dvě minuty dávám slovo panu Švábovi. Mikrofon, prosím. Pani komisaři, já bych se chtěla připojit k tomu, co kolegové řekli z hlediska jejich vystoupení. A proto bych hned chtěl přejít na ty nejdůležitější body. Zpráva paní Thun je velice podařeným příkladem toho, jak my jako parlament můžeme ukázat, že je pro nás důležité, abychom to, co jsme rozhodli společně s radou, takže to dokážeme také prosazovat. A to je úloha členských států. Tady musíme postupovat společně s komisí v budoucích letech a musíme více dávat pozor na, tím, na to, aby se podařila tato věc. Za druhé, tato zpráva ukazuje, že to rozdělení, tak jak to chtěli socialisté, z hlediska prosperity a práv zaměstnanců. Eh, toto tedy by měla ne, by, pravděpodobně se ukázalo, že nefunguje. Podle našeho názoru tento test vnitřního trhu je takový, že bychom měli ocenit všechny prvky vnitřního trhu, které potřebují zaměstnavatele, kteří chtějí občané, tak abychom měli čisté posouzení. My nechceme nějakým způsobem odstraňovat práva zaměstnanců, ale chceme, aby zaměstnanci mohli také eh, kupovat produkty, které jsou posouzeny, oceněny. Nechceme způsobit potíže v členských státech, ale chceme, aby sociální struktura byla přizpůsobena budoucnosti. A tady je nutné tedy e, učinit určité úvahy ze strany komise a parlamentu. Není možné, aby komise byla zodpovědná pouze za potíže a parlament za jakési dobro. Co se týče zprávy paní Heta, Eh, tato zpráva byla velice dobře rozšířena. Ukazuje, že důvěra spotřebitelů je stejně důležitá jako mm, důvěra eh, zaměstnanců. Tato důvěra se může podařit, kolegové, pouze tehdy, a to říkám na závěr, pokud budeme dlouhodobě zasazovat eh, vnitřní trh do středu našich zájmů, pokud se budeme snažit skoncovat s roztříštěností jednotlivých eh, útvarů a struktur a pokud budeme považovat vnitřní trh za eh, nejdůležitější posun. Páni komisaři, jsme rádi, že v této oblasti budete pracovat i v tomto duchu v budoucích letech. Děkuji a nyní na dvě minuty paní Catherine Steele, prosím. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane. Paní komisaři, byla jsem stínovou zpravodajkou pro Solvit a soustředila jsem se na ní i za naši skupinu socialistů. Je to vynikající koncepce, je to zaměřeno na naše občany, chceme překonávat určité problémy, řešit je během deseti týdnů. Já Vím, že někteří říkají, že jsem za vládu, že chci pomoci, nicméně je to něco, co existuje po, ve 27 státech, co by mi mělo skutečně pomoci. Chtěla bych poděkovat všem, kteří pracují v těchto centrech v jednotlivých členských státech, protože tam je velice málo pracovníků, například ve Velké Británii. A jak to funguje u nás v Velké Británii, je to vynikající způsob, protože tam uplatnili tzv. Solvit Plus model, to znamená pomáhají podnikům i jednotlivcům, kteří se na ně obrací se svými problémy. Snaží eh, se eh, vytvořit eh, přímo oddělení pro podniky a je důležité, aby tato centra měla dostatek pracovníků a to bez výjimky po celé Evropě. Řešil se zde jeden problém, a této schůzky se zúčastnil i pan komisař. Bylo tady zmíněno, že ve Francii máme pouze jednoho stážistu, který vede toto centrum. Musíme tuto situaci změnit. Já bych byla ráda, abyste nás informoval o personálním obsazení těchto center, protože je důležité, aby tam byli kvalifikovaní pracovníci. Je důležité, aby naše legislativa byla jasná pro členské státy, aby vnitřní trh mohl velice dobře fungovat a aby naši spotřebitelé měli eh, výhodu, které přinesou dobré ceny a vysoká kvalita. Proč nemáme například nějaký plakát, proč neděláme větší propagaci tomuto centru Solvit? Co můžeme dělat, abychom informovali všechny národní eh, politiky, aby všichni věděli, jaké přínosy může souvit přinést našim občanům, které zde zastupujeme. Děkujeme, paní Stíler. A nyní půl minuty, pan Lokehart. Děkuji za slovo. Já jsem stínovým zpravodajem pro výroční zprávu interního trhu. Dnešní den je úžasný den. Všichni souhlasíme s tím, že výroční zpráva, která se dotýká vnitřního trhu, e, funguje opravdu dobře a je to fungující nástroj. Ovšem, všichni souhlasíme s tím, že bychom měli tento nástroj lépe propagovat. Rovněž jsem si povšiml že i socialisté se rozhodli, že nebudou hlasovat proti, když neustále hovoříme o těch testech a tak dále. Ovšem my, liberálové, my rozhodně tento návrh podpoříme. Skutečně nechápu všechny ty negativní argumenty, ovšem tomu si myslím, se ještě budeme moci věnovat. Rád bych řekl takovou jenom obecnou poznámku, jsem nesmírně rád, že jsme opětovně dosáhli podpory těmto návrhům. Dovolte několik bodů, několik bodů, které nalezneme v této zprávě. Povedlo se nám zaměřit naši pozornost na potřebu větších pravomocí na místní, regionální, národní úrovni. Jeden z problémů této výroční zprávy právě je nedostatek pravomocí na těchto úrovních pravomocí, které by umožnily, aby celá záležitost fungovala kvalitně. Proto jsem rád, že se nám to povedlo. Dále hovoříme o vymáhání, o uplatňování eh, práva v této oblasti. Předřečnice hovořila o tom, že bylo dobré mít, řekněme, takový den sítě Solvit. Ovšem problém Solvitu je skutečně ten, že mnoho lidí vůbec neví, že existuje. Proto bychom měli udělat mnohem více pro jeho propagaci, mnohem více, než děláme do posud. Poslední bod, o kterém bych se rád zmínil, je ten, že bychom se měli snažit o určité určitou mediaci v této oblasti a zároveň medializovat celou záležitost a informovat o tom naši veřejnost. Jsem opravdu nesmírně rád, že můžeme podpořit tuto úžasnou iniciativu. Děkujeme. Na jednu minutu má slovo pan Kožušník. Pane předsedající, dámy a pánové, já bych možná na úvod v tomto sále chtěl říct, ono tady zmíněno nebylo, určitě stojí eh, za to poděkovat paní komisařce kunevě a jsem eh, zároveň také jako všichni ostatní kolegové rád eh, že tady dnes sedí oba dva komisaři jak pan dalli tak pan barnier který před svým jmenováním seděl s námi ve výboru. já osobně jsem se setkal s kolegy kteří mají na starosti solvit v české republice Eh, je potřeba říct že určitě eh, je to velice dobrá eh, záležitost pro vnitřní trh nicméně je potřeba zmínit rozdílnost přístupu v jednotlivých zemích. důležitý je tam určitě i přeshraniční prvek a věřím že páni komisaři přispějí k otevírání přeshraničního spotřebitelského trhu a zejména k odbourávání bariér v podobě různých národních výjimek a dosáhne se tak úplné harmonizace spotřebního trhu. Eh, osobně si myslím že otevření přeshraničního trhu přinese větší konkurenci a v konečném důsledku poslouží jako účinný nástroj v boji eh, proti hospodářské krizi ve které se dnes nacházíme. děkuji. Děkuji, kolego. A nyní na dvě minuty bude hovořit pan Karas. Páni komisaři, pane předsedo, dámy a pánové, Vyslechli jsme si eh, vyjádření pana eh, Barniera mm, během slyšení. A pokud eh, bychom to vzali za své, tak bychom z vnitřního trhu museli udělat jakýsi národní trh. Ale my si musíme uvědomit, že je to prostor k životu občanů EU. Ale samozřejmě tady je rozdíl mezi vlastí a vnitřním trhem. Není to národní trh. Vnitřní trh ještě není ukončen. Má mnoho potenciálu a se musí odstranit celou řadu překážek. Euro a vnitřní trh to jsou naše nejúspěšnější reakce na výzvy globalizace. A to jak eh, zevnitř, tak zvenku. Posílení vnitřního trhu eh, je něčím, eh, co je nezbytné z hlediska občanů malé a střední podniky, které vlastně činí 90 ekonomiky, jsou součástí tohoto vnitřního trhu, proto prosazujeme Small Business Act. Je vlastně jakýmsi symbolem vnitřního trhu. 18 ekonomiky v EU jsou financovány úvěry. Pouze 20 je financováno kapitálem, takže musíme také dávat pozor na regulaci finančních trhů. Třetí aspekt je export, exportní ekonomika. Dámy a pánové, ale my musíme zvládnout také určité napjaté situace. Horizontální přístup versus sektorální přístup. Musíme také se vypořádat s různými sociálními e, skutečnostmi. Dále s rozdíly v daňových záležitostech a také ve vzdělávání kde ještě není zajištěn prvek trvale udržitelného rozvoje. Musíme také zdokonalit jednotné místo pro poskytování informací. Takzvané fórum, které by bylo zřízeno každý rok stejný den, by nám umožnilo položit tyto otázky a svým způsobem přispět k tomu, aby vnitřní trh se stal vlastí eh, všech občanů EU. Děkujeme, pane Karasi. A nyní je to paní Bernard. Vážený pane předsedo, vážení komisaři, milí kolegové, kolegyně, jsem nesmírně ráda, že můžeme v rámci této přednostní rozprávy hovořit o těchto třech zprávách, které se dotýkají každodenního života našich občanů. Ráda bych poděkovala zpravodajům za jejich práci a především bych ráda poukázala na důležitost sítě Solvit, která existuje už 8 let, vyřešila mnoho problémů účinným, efektivním způsobem, ovšem je bohužel zatím neznáma. Několikrát už jsem slyšela, jak se hovořilo o této síti, hovořil o tom, že lidé vůbec nevědí, že tato síť existuje, i když právě to je nástroj, který by mohl poukázat a zlepšit imič Evropy jakožto ochrany našich občanů a jejich práv. Jsem nesmírně ráda, že pan Barnier je zde Ovšem, bohužel naše vláda nedělá dost pro propagaci v této oblasti. Došlo k nárůstu jednotlivých případů. Jak víme, tak jediný stážista se tomu věnuje u nás ve Francii, který je zodpovědný za celou tuto síť, kde máme v naší zemi, kde máme více než 60 milionů eh, občanů. A skutečně eh, jsme neměli, i v roce 2009 jsme měli obrovský počet případů, kterým jsme se museli věnovat. Dále, jak víme, tak zde mm, bohužel dochází k překročení lhůty, která je k dispozici pro řešení problému až na 15 týdnů. Proto si myslím, že členské státy by měly investovat finanční prostředky, zároveň do lidských zdrojů měly by vést kampaň mezi našimi podniky, tak, aby skutečně věděli o tom, že tato síť existuje. Děkuji. Un minuto y medio. Děkuji, paní Varnio. A minutu 30 bude hovořit pan Ole Schmidt. Děkuji mnohokrát všem zpravodajům za vynikající práci. Jednotný trh v Evropské unii skutečně zaznamenal významný pokrok, i když jsou tady určité nedostatky, jsou tady určité stížnosti, ale musíme zajistit dobrou, vysokou kvalitu jak služeb, tak zboží a zároveň musíme také zajistit vysokou míru ochrany spotřebitele. Co se týče jejich práv, tak musíme zajistit především, aby tato práva byla ochraňována v praxi aby občané měli možnost využít vnitřního trhu a především v rámci eh, e-commerce, elektronického obchodu a přeshraničního obchodu. Neměli bychom mít americký model, ale evropský model. Takže musíme něčeho skutečného dosáhnout. A jsem velice ráda, že všichni zpravodajové se o tom zmínili ve svých zprávách. Eh, sektor služeb vytváří nová pracovní místa. Musíme mít tedy evropský sektor služeb, který bude odpovídat potřebám jednotného trhu a ne národním potřebám. To znamená, musíme mít náležitě fungující eh, například služby v oblasti domácí péče. Musíme mít také praktické právní nástroje, nesmíme fungovat v určitém právním vaku. Čili pokud nebudeme řešit tuto oblast, budou tady dále přetrvávat problémy, musíme mít jasná, důvěrohodná pravidla, především ve stávající finanční ekonomické krize a doufám, že oba komisaři naplní své ambice. Děkujeme. A na jednu minutu dostává slovo pan Korsky. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Myslím si, že je velice pozitivní to, že Evropský parlament připravuje, připravil tuto zprávu o síti Solvit, která je nesmírně důležitá pro nás i pro Evropskou komisi. Já jsem stínovým zpravodajem odpovědným za skupinu ECR a už ve výboru jsem zdůrazňoval potřebu propagace sítě Solvit mezi našimi občany, především pokud jde o vynucování práv našich občanů i podniků. Myslím si, že všichni souhlasíme s tím, že je to nesmírně dobrý nástroj, alternativní nástroj, který umožňuje řešení sporů. Je zásadní, aby se informace dostaly až na úroveň našich občanů. Internet se v současné době stává zásadním nástrojem v tomto ohledu, proto si myslím, že je dobré, aby Evropská komise vytvořila určitý společný portál pro střediska Solvit pod, řekněme, doménou solvit.eu. E Členské státy by se měly k této síti připojit. Národní střediska Solvit by měla být účinnější, efektivnější, měly by mít dostatek financí a i pracovníků. Děkujeme. Děkujeme, říká pan předseda. půl minuty, pan Nitras. Přonci. E, eh, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také upřímně poblahopřát všem zpravodajům, Tyto zprávy obsahují dva velice důležité prvky. Konzistentně hájí vnitřní trh a poukazují na určité slabiny a nedostatky. A tato obhajoba je velice konzistentní. Druhá pozitivní hodnota těchto zpráv je, že obecně schvalují eh, tyto principy, čili Evropský parlament chce prosadit eh, svobodný vnitřní trh. To je podle mého názoru přidaná hodnota těchto zpráv. Já bych chtěl doplnit ovšem několik dalších poznámek. Co se týče Solvitu, jak eh, naznačil pan Kurský, nástroj, který má eliminovat určité rozdíly, funguje odlišně v různých členských státech, čili potřebujeme vyšší koordinaci, abychom vytvořili jednotný systém, který bude jednotně fungovat po celé Evropské unii. Dále důležitý aspekt, eh, který se týká hodnotící zprávy o vnitřním trhu. Komise by měla najít eh, zdroje, aby mohla vytvořit eh, takový model, aby naše legislativa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 Jednotný trh a spotřebitelská politika představuje obrovskou hodnotu a myslím si, že dnešní rozpráva to potvrdila. Ráda bych poděkovala všem zpravodajům i stínovým zpravodajům za odvedenou práci. Je zde několik oblastí, na které bych se ráda podívala kritickým pohledem. Předpokládáme, <clears throat> Evropská komise, Evropský parlament že všechno bude probíhat a probíhá harmonickým způsobem na interním trhu. To znamená, že poskytovatelé postupují spravedlivým, férovým způsobem, naši občané jsou informováni a tak dále. Ovšem tomu tak vždycky není. Někteří poskytovatelé se zaměřují pouze na lukrativní příjmy, na velice rychlé zisky. Právě proto potřebujeme dohled nad trhem, potřebujeme dobře informované občany, potřebujeme mnoho informací. Bylo řečeno, že potřebujeme důvěru, ale důvěra je výsledkem vědění. A pouze v Německu jsem slyšela, že pouze eh, každý druhý eh, ve věku 25 ví vůbec, co znamená inflace. Nevím, jak by to vypadalo se slovem deflace. V každém případě potřebujeme lepší propojení na úrovni škol, potřebujeme informovanost, také ohledně rozporů, které existují mezi těmi, co poskytují služby a těmi, co je spotřebovávají. Děkuji. Děkujem, bohužel překročila jste svůj čas. Nyní má slovo na 1,5 minuty pan Stolian. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Jedno ze základních práv občanů Evropské unie je právo kdykoliv nakupuji nějaký produkt, službu, nějaké zboží, bez ohledu na to, ve kterém členském státě se nachází, mají právo těšit se ze stejných podmínek, ze stejné ceny, ze stejných podmínek prodeje a kdykoliv by došlo v jakémkoliv místě k nějakým rozdílům, tak by to měly být rozdíly, které jsou odůvodnitelné. Ovšem osobně se domnívám, že bychom se měli věnovat spíše problematice bankovního a finančního sektoru protože v současné době vidíme obrovské rozdíly na vnitřním trhu, pokud je o bankovní, finanční trhy, mm, služby, které poskytují a poplatky například v Rumunsku. Pokud byste se pokusili, řekněme, využít nějaké bankovní služby mm, u banky, která funguje v Rumunsku, ale zároveň v Španělsku nebo v Itálii, tak služba nebo ten, ten bankovní poplatek bude v Rumunsku mnohem vyšší. To si myslím, že není spravedlivá situace. Domnívám se, že naše občané mají právo očekávat od evropských institucí aktivnější roli v boji proti těmto rozdílům. Čili především jde o poplatky, o poplatky za jednotlivé bankovní služby. Děkuji, děkujeme, pane Stolojane. Nyní dostává slovo na jednu minutu paní Ellen Kelly. Pan Ellen Kelly. Děkuji, vážení kolegové. Chtěl bych eh, poblahopřát všem kolegům z výboru IMCO, kteří pracovali na otázce hodnotící zprávy o vnitřním trhu. Je to vynikající nástroj, eh, kdy můžeme sledovat, jak členské státy zvládají netové směrnice. Ale neustále slyšíme, že jsme příliš hodliví, především to slyším u sebe doma v Irsku, a tato tabulka v podstatě poukazuje, že eh, Irsko nenaplnilo 67 směrnic a že možná přesáhneme ten cíl 1%. Nicméně, kdo za to nese vinu, že tady máme tak horlivé regulace? Když se, se bavíme o provádění evropské legislativy a směrnice, tak je to skutečně chyba Evropské unie anebo jednotlivých členských států? Já si myslím, že to je asi ten druhý případ. Možná, že této hodnotící zprávy do budoucnosti, tak bychom neměli eh, zavádět přílišnou regulaci. Myslím si, že to by bylo jenom ku prospěchu. Děkujeme. Po Alanu Kelly se dostáváme k dalšímu Eh, Kellymu, kterým je pan Sean Kelly. Máte 1,5 minuty. Děkuji za slovo. Rád bych poděkoval už za samotný titul Solvit. Roku 2002 tento systém vznikl, exponenciálně rostl. V roce 2008 eh, jsme měli o 22 procent případů více a nakonec jsme dosáhli ještě lepších statistik. Nicméně ta stěná stránka je, že eh, obecně ten počet dnů, kdy se řeší tyto problémy, 53 až 69. Problém je, že tam je nedostatek pracovníků, nemají dostatek zdrojů, také těto lidé musí být neustále proškolováni, musí vědět, jak přistupovat k těmto eh, případům. Musíme zajistit výměnu dobrých praktik a musíme také zajistit pravidelné setkávání těchto pracovníků. Je důležité, abychom také brali v potaz lokální, místní eh, problematiku. Spotřebitelé musí mít také lepší povědomí o existenci tohoto centra, musíme jim například sdělit eh, webovou stránku a e-mailovou adresu, aby se na toto centrum mohli obrátit. A podobně jako mý předřečníci bych chtěl říct, že jednotlivé členské státy mají problém s naplňováním směrnic a legislativy, tak bychom se měli zaměřit na to, proč. Je důležité, abychom našli řešení k evropským problémům a podle mého názoru je to určitá možnost právě v tomto nástroji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo na minutu paní Rapty. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poblahopřát zpravodajům a poděkovat jim. Eh, také stínovým zpravodajům bych chtěla poděkovat eh, za tyto tři zprávy. Jsem optimistka, ohledně vývoje vnitřního trhu po těchto třech zprávách. Chtěla bych se vrátit k článku 10 zprávy paní Fontun. Myslím si, že eh, nejlepší eh, by bylo, kdybychom uvedli, že práva, eh, sociální práva zaměstnanců a obhajování ekologických aspektů nepředstavuje překážku pro rozvoj vnitřního trhu. Druhý bod se týká solvitu. Jedná se o vynikající mechanismus, ale musí požívat široké podpory, potřebuje velkou e, pomoc. Doufám, že se mi podaří přesvědčit e, vlastní vládu, aby zde e, podnikla více akcí. Máme jenom dvě osoby, které se zabývají solvitem, ale ve Francii je pouze jeden stážista, což je ještě horší. Děkuji, kolegyně. Předtím, než přejdeme na Catch the Eye, dám ještě slovo paní Pascal Gruny. Děkuji, pane předsedo. Páni komisaři, drazí kolegové, nová síť řešení problému online z hlediska nesprávného používání legislativy na vnitřním trhu, tedy mechanismu Solvit, je velice efektivním systémem, vzhledem k tomu, že umožňuje zjednat nápravu bez formálního řízení a to v deseti týdnech přibližně. Tato síť byla vytvořena roku 2002 a navýšila zátěž práce o 20%. I když tedy 83% případů je vyřešeno, přesto počet vyřešených případů klesá. Po tolika letech od vytvoření vedení tohoto institutu by bylo vhodné ho vybavit tak, aby mohl fungovat účinněji. Tato nová opatření by umožnila pomoci evropským občanům a podnikům, aby uplatnili svoje práva, zvláště z hlediska uznávání kvalifikace, pobytu a zaměstnaneckých eh, práv. Zaměstnanci Solvitu by měli být početnější v členských státech, ale by bylo vhodné také mm, ustavit systém vzdělávání, tak aby tito zaměstnanci mohli fungovat co nejefektivněji. Dá se mi zcela zásadní, aby vlády a i my jako poslanci za naše příslušné okrsky jsme propagovali tuto síť Solvit, která umožnila uspořit eh, přibližně 32 milionů eh, eur roku 2008. Navíc bychom se vyhnuli zátěži eh, soudů. Apeluji na členské státy, aby transponovali evropské směrnice, aby šířili povědomí Eh, ohledně těchto eh, mechanismů v rámci mediálního působení. Jménem své frakce a také jménem petičního výboru bych si přála, aby spolupráce mezi Solvitem a naším parlamentním výborem se posilovala, abychom jej spolupracovali a usnadnili používání Solvitu. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji mnohokrát. Paní Gruny. Takže tím jsme dokončili seznam těchto řečníků a nyní máme pět kolegů podle našeho nařízení, kteří požádali o slovo v rámci postupu k HDI. A na minutu dávám slovo paní Anslík. Panově komisář. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, komisaři, Dámy a pánové, ráda bych poděkovala zpravodajům za skvěle odvedenou práci. V poslední době slycháme hodně o tom, že bychom měli obnovit náš vnitřní trh. Komise se o tom zmínila i v rámci slyšení ve výboru IMCO. Očekáme rovněž zprávu od pana Montyho v tomto ohledu. Osobně si myslím, že nevěnujeme dostatečnou pozornost eh, vnitřnímu trhu s ohledem na strategii 2020. Potřebuje vnitřní trh, který nebude pouze vnitřním, jednotným, to znamená na papíře, ale bude to zároveň trh, který bude dobře fungovat, který bohužel v současné době zatím nemáme. V současné době jste přetrvává mnoho překážek um, v oblasti volného pohybu na trhu, jsou zde různé protekcionářské politiky na národní úrovni, které brání rozšíření vnitřního trhu. Potřebujeme adekvátní implementaci evropské legislativy na národní úrovni a zároveň mnoho dobrých kvalitních nástrojů, například síť Solvy. Dostáváme se k dalšímu řečníkovi. pane předsedo. Já jenom sdílím závěry ANIT eh, v její zprávě z hlediska nutnosti aktivní spotřebitelské politiky, zvláště z hlediska ochrany zranitelných osob. Chtěl bych zdůraznit některé další body této politiky. Hodnotící zpráva, to je zajímavý statistický nástroj, ale nepostačující, protože se soustředuje pouze na fungování sektoru spotřeby a nesnaží se řešit uh, Eh, problémy spotřebitelů v rámci tohoto trhu. Tato tabulka by se neměla omezovat pouze na pozorování trhu a spotřebitelů jako na pasivní adresáty. Je samozřejmé, že spotřebitelé by měli jednat aktivně, zodpovědně, eticky, ekologicky, takže je nutné změnit orientaci této tabulky a připojit tam ukazatele z hlediska sociálních a ekologických aspektů, které jsou čím dál víc důležitější a také do zkoumání legislativního aky bychom měli zahrnout například spotřebu energie, energie a další. Další řečník, pan Obermajer má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl dovolat eh, těchto návrhů na ochranu spotřebitelů. A chtěl bych se zmínit o tom, že eh, je velkou úlohou na všech úrovních osvětlovat, vysvětlovat spotřebu, spotřebitelům, o co jde, to znamená i na komunální úrovni, na různých úrovních, v každém případě i z hlediska kartelového práva. A také musíme samozřejmě používat sankce z hlediska bank, které nesprávně postu, posti, postupovaly z hlediska poskytování úvěru. Chtěl bych také se zmínit o některých problematických otázkách dochází někdy k nesprávnému používání komunitárních klauzulí, ustanovení například eh, v Rakousku. A myslím si, že bychom měli také zvážit výhodnost vnitrostátních ustanovení, která jsou případně výhodnější pro ochranu spotřebitelů a pak je máme používat. Děkuji a slovo má paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo. Ochrana spotřebitele jsme všichni pro, ovšem problém je v tom, že některé členské státy neuplatňují náležitě systém Solvit. Zmínili se o tom mý předřečníci, musíme se podívat především na personální obsazení. Ale když se podíváme na praktické případy, například já jsem se zabývala otázkou eh, převedení vlastnických práv nemovitostí. Eh, mohu požádat členské státy, aby řešili tyto problémy se zahraničními občany podobně, jako by to řešili se svými občany. Druhá věc se týká směrnice o podnikání. Máme tady takzvané city guides, které jsou skutečným problémem a tento problém musí být také řešen, protože přístup občanů k vnitřnímu trhu je ovlivněn jejich konkrétní zkušeností v této oblasti, i když Evropská unie možná nemá přímo v jejich problémech svoji kompetenci. Nyní má slovo paní Šaldemuze. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo a zároveň bych ráda poděkovala za úžasnou rozpravu. Jsem nesmírně potěšena tím, že oba dva komisaři podpořili naše názory, především pokud je o ochranu spotřebitelů na vnitřním trhu. Ráda bych obrátila pozornost na jeden konkrétní bod, je to bod číslo 40 ve zprávě paní Het. Je to návrh určité evropské agentury, která by se zabývala problematikou spotřebitelů. Domnívám se, že je to záležitost, která by byla užitečná, která by sbírala data, informace, konsolidovala tyto informace, které se dotýkají spod, našich spotřebitelů a zároveň by mohla využívat informace a spolupráci ze strany Evropského parlamentu a komise. Co si o to myslíte? Ráda bych se zeptala, zda jste pro tento názor, pro tento nápad, mohlo by to být ve Francii nebo na Malče, pokud by vám to pomohlo. Děkuji. Dovolte mi, abychom ukončili tento postup ke GI a nyní bych rád opět předal slovo oběma komisařům, aby mohli reagovat na jednotlivé podněty, které zazněly z úst našich kolegů. A nejdříve má slovo pan komisař Barnier. Merci, euh, monsieur le président. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Paní Šaldemoser eh, se zmínila o kvalitě dnešní rozpravy, dále hovořila o té agentuře mm, my bohužel zatím ještě nemáme tuto agenturu, pokud vím, tak v Kanadě už něco takového existuje, ovšem ten váš názor, který se dotýká kvality dnešní debaty, konstruktivní debaty, ten skutečně sdílíme. Debata, která se dotýká implementace, hodnocení, sledování těch pětiset, znamená skutečně zde máme 1500 směrnic různých textů, které pomáhají organizovat tento rozsáhlý evropský vnitřní trh já hovořím o velkém evropském trhu raději než o nějakém jednotném trhu, tak aby to bylo jasnější pro naše spotřebitele. Pan Malcolm Harbour mm, byl přítomen našemu setkání ve výboru IMCO, kde jsem se o tom zmínil. Pokud jde o pana Trianta Filideseho, Nezapomínejme na to, co je důležité, pokud jde o naše aktivity v, v následujících pěti letech, ta hlavní linie. Nesmíme na to zapomenout. Dámy a pánové, já se budu snažit opravdu každý den, den po dní, od jednoho předpisu k druhému předpisu, vytvořit vnitřní trh, který by byl trhem pro naše občany, pro muže a ženy, kteří zde žijí u nás. Zároveň, abychom vytvořili určitý trh, protože my jsme samozřejmě odpovědní za regulaci, za supervizi, za dohled. To znamená, mým cílem je, aby i finanční trhy, o kterých hovoříme, několik posledních měsíců, aby, to bylo, aby byl součástí skutečné ekonomiky ve prospěch, ve prospěch našich občanů, tak aby naši pracující skutečně mohli považovat tento trh za svůj. A to, o to se budu snažit i v kolegiu komisařů. Samozřejmě, že jde o důvěru, o tom už jsem zmínil pan Rošfor, paní Rule, je nesmírně důležité, o tom už jsme hovořili, to znamená, musí se být vzájemná důvěra. Proto bych rád poděkoval, poděkoval ještě jednou paní Tun und Hohenstein za kvalitní zprávu, která se dotýká, výro, která se dotýká hodnotící zprávy Evropské komise. Mm, hovořili jsme zde mnoho, mm, se, jsme se zmínili o tom, čemu se ještě musíme věnovat, co musíme studovat. Pan Bilan se zmínil o indikátorech, jednotlivých indikátorech, pokud jde o, eh, pokud jde o aplikaci jednotlivých pravidel, předpisů. Dále se hovoříme o ekonomickém, ekonomických sociálních dopadech eh, takové studie, jaký dopad bude mít. Možná v tomto období, pokud jde o konstruktivní kritiku, pan Malcolm se o tom zmínil, s ohledem na strategii 2020, Eh, paní eh, Hanzlíková se o tom rovněž zmínila. Ano, když hovoříme o strategii pro rok 2020, eh, přece vnitřní trh je jádrem, vidíme zde všude, všude propojení tohoto trhu, ať už jde o nějaký růst, inteligentní růst, zelený růst, využívání, využívání veřejných zakázek tímto způsobem, dále to bude spravedlivý růst. To znamená, že skutečně ten vnitřní trh musí být jakýmsi transversálním prvkem. Ano, samozřejmě, že ale nemůžeme hovořit o všem, nemůžeme zde hovořit o politice zahraniční nebo, nebo, nebo obrané politice. Naším hlavním úkolem je dobrá aplikace, určitý mm, do, dobré sledování, aplikace, uplatňování všech těchto textů. A já skutečně eh, musíme se snažit o verifikaci, o ověřování i určitých, řekněme, neaplikace některých předpisů na národní úrovni. Ovšem já dávám vždycky přednost určité vzájemné smlouvě, vzájemné důvěře a ne nějakému vynucování. Pokud jde o zprávu paní Tun un Hohenstein, další velice dobré nápady, spolupráce s národními, na národní úrovni a dále určitý, určité výroční fórum, které já rovněž podporuji. Možná bychom mohli hovořit i o dalších iniciativách, které bychom mohli spojit. Například už jsme o tom hovořili s panem Dalim, řekněme, nějaké zdůraznění hodnoty právě, kterou představuje síť solvy, To znamená mnoho těchto prvků, které mm, jsou určitou, určitými částmi moz, celé mozaiky. Ano, já osobně si myslím, že pokud jde o tyto hodnotící zprávy, o hodnotící tabulky, to jsou možnosti nejenom kvalitativního zhodnocení, to znamená, jakým způsobem byly tyto směrnice provedeny, ale zároveň mají kvalitativní prvek, eh, to znamená, pan Wanok o tom mm, před chvíličkou hovořil, to znamená kvalita, kvalita realizace mm, legislativy, kvalita transpozice a zároveň kvalita samotných právních předpisů, protože pro nás, pro vás, pro poslance, pro, pro nás komisaře je to nesmírně důležité. Jsou to myšlenky, které jsou nesmírně zásadní. Pan Švab, paní Rojtová, mm, už se o tom zmínili před chviličkou, to jsou všechno důležité body. A nyní k solvitu pouze několik telegrafických bodů. Ano, myslím si, že ta myšlenka portálu nebo určité internetového, internetových stránek by byla opravdu velice dobrá, mohlo by to být propojeno s národními sítěmi, to znamená, my se budeme snažit vytvořit takový portál, to znamená solvit.eu e a zároveň Votrop, to bude další, eh, další stránka která eh, se bude věnovat této problematice. Solvidano to je jasné slovo, jak už jste se o tom zmínili, ten jasný název, to myslím, že můžeme rovněž podpořit toto pozitivní hodnocení názvu celé sítě. Je to systém, který funguje dobře, ovšem je zde ještě hodně práce, máme zde mnoho, mnoho eh, občanů, mnoho podniků, které mm, by ještě mohly využívat, využívat těchto služeb. Paní Vertman se o tom zmínila, potřebujeme větší transparentnost, větší povědomí o existenci této sítě. Mnoho z vás, paní Vernio, pan Rossi, paní Stiller, paní Rapti, Mnoho z vás se zmínilo o další záležitosti, o nedostacích prostředků, které má síť k dispozici. A to nejenom, to neplatí pouze o Francii, pokud jsem to správně pochopil, to přece já zde nehovořím jakožto ministr francouzský, ovšem eh, já skutečně eh, i přesto, že jsem teda eh, že jsem byl ministrem, se samozřejmě snažím věnovat nejenom tomu, jak to funguje u nás v mé zemi, ale ve všech zemích. Snažíme se verifikovat, ověřovat všechny tyto záležitosti. Já se snažím u každé příležitosti, u každé návštěvy ověřit, zda dochází k plnění všech Eh, věcí. Tyto nástroje jsou důležité pro ověření fungování vnitřního trhu. A rád bych řekl, že vnitřní trh přece ještě nebyl úplně dokončen. Musíme opět nastartovat tento trh, musíme ho prohloubit. Několik už se o tom zmínili. Pan Stožan, pan Karas, pan Kožušník se o tom zmínili. To znamená přeshraniční spolupráce, nejenom interní záležitosti. Měli bychom odstraňovat další překážky. Pane Pezargo, pr- možná jsme to nedostatečně zúraznili, ovšem je to zakotveno ve strategii pro rok 2020, to znamená, je to nesmírně důležité cvičení, nesmírně důležité, jedná se o nesmírně důležité aktivity. Já budu spolupracovat s mými kolegy, je jich asi deset, kteří různým způsobem odpovídají za eh, aplikaci eh, předpisů, které se dotýkají národní eh, vnitřního trhu. Několik závěrečných bodů. Pan Busutil se zmínil o důležité spolupráci, no, spolupráci mezi ombudsmanem, mezi Solvictem a mezi výborem petičním. To podporuji. Rád by poděkovala paní Ruler i za výbor rozpočtový a jejich podporu Solvitu a zároveň bych rád poděkovala paní Gruny to znamená, pokud jde o určité semináře, my už dvakrát ročně organizujeme něco podobného, zjistíme, zda je to dostatečné, tak aby mm, jsme měli, vést, mm, řekněme, určité spojení těchto různých pracovníků, kteří jsou zodpovědní za solby v jednotlivých regionech. A několik mm, socialistů hovořilo o tom testu, vnitřním testu eh, vnitřního trhu. Nechci to dramatizovat, vy jste byli proti tomu, ovšem pokud jde o legislativní návrhy, dámy a pánové, všechny tyto návrhy musí respektovat eh, smlouvu smlouvu zpravodajové se o tom už zmínili, to znamená určitý test kompatibility eh, s principy vnitřního trhu. To je jedna záležitost. Samozřejmě, že my se budeme snažit o to, aby všechny právní předpisy byly předem hodnoceny, to znamená na základě určitých kritérií, pokud jde o environmentální záležitosti, sociální záležitosti, ekonomické záležitosti, to znamená určité, určité závaz, závazky před i po eh, implementaci, tak abychom vytvořili lepší legislativu, lepší předpisy ve prospěch našich občanů, podniků i spotřebitelů, to znamená všech lidí, kteří žijí, žijí a pracují na území Evropské unie. Děkuji vám za pozornost. Thank you, Barnier. Děkuji, pane komisaři Barnier, a nyní má slovo pan komisař Dali, prosím. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Podobně jako můj kolega je skutečně úžasné být součástí takové živé diskuse a bavit se o otázkách, které se týkají ochrany spotřebitele. Doufám, že budeme spolupracovat ve skutečném duchu partnerství, že se nám podaří naplnit eh, naše cíle, aby v první řadě jsme dbali o naše spotřebitele. Chtěl bych zopakovat eh, jednu věc, kterou jsem řekl na úvod. Chceme mít eh, dobrou hospodářskou politiku na ochranu spotřebitele a musíme se zaměřit na centrální úlohu právě spotřebitele. Musíme se opět napojit na evropské občany. To je možná asi ta nejvyšší cena, které chceme dosáhnout. Myslím si, že mým hlavním úkolem je, abych koordinoval eh, tyto snahy v rámci našeho kolegia a eh, váš dozor a eh, sledování bude velice cené. E, Snažíme se zjistit nedostatky na vnitřním trhu a chceme dále studovat, proč dochází k těmto selháním a nedostatkům. Myslím si, že to je zcela zásadní mechanismus, který slouží skutečně dobrému účelu a může dále zajistit posílení našeho trhu. Tato srovnávací tabulka bude e, našim, našim zrakem a budeme sledovat tyto nedostatky a budeme lépe vymáhat veškerou legislativu, abychom posílili ochranu spotřebitele, abychom zajistili další ekonomické výhody. V loňském roce jsme měli veřejnou konzultaci a komise nyní vyhodnocuje jednotlivé e, poznámky, které se týkají kolektivních žalob a snaží se najít řešení pro evropské spotřebitele, aniž bychom museli uplatňovat americké Eh, postupy, čili chceme mít alternativní eh, způsob mimosoudní řešení takovýchto stížností. Můj kolega komisař Barnier se zmínil o tom, že vnitřní trh musí sehrávat velice důležitou úlohu v naší strategii 2020. Když se podíváte podrobně na tento text, tak tam je jasné pochopení toho, že spotřebitelé musí zůstat v centru eh, jednání na jednotném trhu. Je to skutečně ten hlavní hnací motor, čili musíme vše zajistit proto, abychom zajistili ochranu spotřebitele. Co se týče jejich vzdělávání a osvěty, tak se snažíme zajistit, jak by nové programy mohly pokrýt tuto oblast. Co se týče spotřebitelské agentury, musíme zdůraznit, že vymáhání je nyní povinností členských států a musí poskytnout náležité zdroje, aby také vymáhání eh, náležitě probíhalo. Nicméně musíme vytvořit eh, právní bázi, eh, bázi, právní základ, musíme pomoci členským státům a musíme se podívat na oblasti, kde můžeme doplnit národní vymáhání a pochopitelně k tomu musíme vytvořit náležité struktury. Komise zváží jednotlivé alternativy a já se velice těším, že spolu zajistíme skutečný pokrok, který bude znamenat skutečné změny v daném sektoru. Děkuji. Děkuji. Pan, pane Dali a nyní má slovo paní Fanotun Hohenstein. Šanovní państwo. Děkuji za slovo dámy a pánové. Ráda bych především poděkovala za tuto úžasnou rozpravu, za vaše reakce, za vaše nápady, za vaše připomínky. Vyslechli jsme si stanoviska obou komisařů a nyní vidíme velice jasně to, že nový parlament a nová Evropská komise budou úzce spolupracovat na dalším rozvíjení vnitřního trhu. Jednotný trh je jedním ze zásadních výdobytků Evropské unie. Proto bych ráda poděkovala za všechny pozitivní reakce k našim návrhům, návrhům, které jsem začlenila do mé zprávy. Pokud jde o kolegy ze socialistické frakce, kolegy, které, kteří mají obavy ohledně článku 10 a toho trhu kompatibility s předpisy vnitřního trhu, to přece není nic nového. To je návrh, který už jsme přijali v roce 2003 výborem IMCO. Je to součást strategie pro vnitřní trh. Prosím, abyste se nebáli tohoto článku. Nedojde k nějakému poškození sociálního aspektu Evropské unie. V žádném případě. Pan komisář už se o tom zmínil. Zmínil se o tom, že veškerá nová legislativa či nové předpisy budou hodnoceni, hodnoceny i s ohledem na sociální a environmentální dopady. Čili opravdu není důvod k panice, dámy a pánové. Všichni chceme, aby se interní trh dále rozvíjel. Chceme aby protekcionistické přístupy byly odstraněny. Evropská integrace se může rozvíjet pouze za předpokladu toho, že naši občané budou obeznámeni s celou situací, budou mít dostatek informací a pokud administrativa bude přívětivá vůči našim občanům. Moje zpráva přichází s několika řešeními. Několika řešeními, které by měly umožnit našim občanům lepší nejlepším způsobem se zapojit do evropské integrace tím, že posílíme jejich ochranu a rovněž posílíme interní trh, který je jedním z největších výdobytků Evropské unie. Naší povinností je rovněž podporovat a a rozvíjet nástroje, které budou podporovat vnitřní trh. Zároveň budou velice důležité čtyři zprávy, které se dotýkají hodnocení trhu. Prosím, aby jsme nebyli alergičtí na slovo trh. V části, v té části Evropy, ze které pocházím já osobně, jsme zažili desetiletí, desetiletí, kdy jsme museli mlčet Eh, o existenci volného trhu, o nějakých ekonomických výsledcích a tak dále. Prosím, abychom nezapomínali na to, že čtyři svobody jsou součástí, jsou pilíři jednotného trhu, interního eh, trhu a musíme zajistit to, aby tyto svobody nebyly omezovány. Měli bychom pomoci našim občanům užívat těchto možností. Nyní má slovo paní Hed na dvě minuty. Pane předsedo, Eh, bylo to velice zajímavé vyslechnout si tyto chytré a zajímavé příspěvky. Já jsem také ráda, že oba příslušní komisaři přislíbili spolupráci ve prospěch eh, rozvoje spotřební politiky. Mám ještě několik bodů. Chtěla bych se zmínit o organizacích spotřebitelů. Ty sehrávají velkou roli aby upozorňovali příslušné úřady na každodenní problémy spotřebitelů. A proto bychom měli posílit nástroje, které používají tyto organizace spotřebitelů, tak aby je mohly používat eh, jak z hlediska národních států, tak EU. Také musíme vyzvat a apelovat na členské státy, aby se snažili mm, konzultovat tyto organizace spotřebitelů v jednotlivých oblastech této politiky spotřebitelů. Členské státy se musí snažit také zajistit, aby v oblasti ochrany spotřebitelů a dalšího rozvoje barometru byly k dispozici dostatečné lidské a finanční zdroje. A nakonec barometr spotřebitelů je dobrý nejenom pro rozvoj politiky ochrany spotřebitelů, ale je to také dobré proto, aby členské státy si uvědomily, že ochrana spotřebitelů se prolíná všemi politikami EU a toto je tedy velký příspěvek zlepšení této tematiky jak na národní, tak evropské úrovni. Jsem ráda, že za rok budeme mít opět diskuzi v parlamentu ohledně vnitřního trhu a ochrany spotřebitelů. Děkuji a na závěr, dvě minuty, náš poslední zpravodaj, pan Busoj, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat eh, oběma komisařům, panu komisaři Barnier. Chtěl bych poděkovat také kolegům, kteří ocenili moji zprávu a že oceňují síť Solvit. Myslím si, že to je praktické řešení pro naše spotřebitele, proto eh, Solvit chceme propagovat na národní úrovni, aby čím dál tím více našich občanů vědělo o existenci této sítě, aby měli možnost obhajovat svá práva pomocí této sítě Solvit. E, tento úkol se řešil na výboru pro petice a také co se týče ochrany spotřebitele. Bavili jsme se o tom, že někteří lidé, kteří používají sovět, mají problém s jeho používáním, jsou to také problémy, co se týče eh, s lidmi, kteří pracují pro sovět, čili tyto věci budeme muset eh, řešit. Potřebujeme vyšší eh, personální obsazení v centrech sovět a je důležité, aby to byly také kvalifikovaní pracovníci, aby byli náležitě proškoleni v oblasti legislativy vnitřního trhu. Musí mít také možnost právní pomoci ze strany národních orgánů a úřadů a také Evropská komise vidí složitost případu, které řeší síť Solvit. Někdy Evropská komise odpovídá s velkým spožděním, pokud dostanou nějakou žádost a otázku ze strany Solvitu. Chtěl bych moc poděkovat panu komisaři Barnierovi, že říká, že co možná nejdříve zveřejní e, existenci webové stránky toho daného portálu Solvit já si myslím, že to je velice důležitý krok. Síť díky tomu bude mnohem lépe fungovat a doufám, že všechny politické strany tedy podpoří tuto zprávu a budou hlasovat pro. Thank you very much, Mr. Bus- Děkuji mnohokrát, pane Busoj. Čili tím uzavírám naši společnou rozpravu a budeme hlasovat o těchto zprávách dnes ve 12 hodin. Chtěl bych také poděkovat komisařům. Další bod na našem programu je zpráva pana Koila a zabývá se pohybem osob s dlouhodobými vízy.